Máte slovo. Vážený pane předsedající, milí poslanci, já jsem velice ráda, že máme dnes příležitost diskutovat o mírovém procesu na Blízkém východě. Myslím, že pokrok v mírovém procesu je skutečně naléhavá a důležitá otázka. Jak už jsme o tom diskutovali dnes dříve, tak jižní sousedství a obecně Blízký východ se velice rychle mění. Zaznamenali jsme historické události v Tunisku a v Egyptě, také e, násilí v Libii. Ovšem protesty pokračují i v Jemenu, v Bahrajnu a jinde. Tato oblast tedy nyní povstala. A můžeme si tedy položit otázku, zda je skutečně na čase zaměřovat se na zbržděný e, mírový proces mezi Izraelem a Palestinou. Já si ale myslím, že skutečně právě v tomto klíčovém okamžiku je o to důležitější e, pokusit se ukončit tento konflikt, protože to bude klíčový příspěvek k zajištění míru a stability v regionu. To je eh, vlastně, co jsem i řekla v lednu a v únoru při své návštěvě této oblasti a řekla jsem to i v diskusích s prezidentem Abbasem a premiérem Netanyahuem protože pro větší bezpečnost oběta, obě, obě, obou těchto národů je důležité dospět k dohodě. Myslím také, že Evropané v tom mohou sehrávat důležitou úlohu. Rada pro zahraniční záležitosti nedávno jasně dala najevo své stanovisko ve svých závěrech z prosince. Jediná možná cesta je dojednaná otázka konečného statusu. Pokud má být dosaženo trvalého míru, je třeba vyřešit eh, status Jeruzaléma jako budoucího hlavního města dvou států eh, s tím, že je třeba eh, zajistit prostě existenci dvou států, které budou ležet vedle sebe v míru a bezpečnosti. Stanovisko EU k osadám je jasné, osady jsou nezákonné, jsou překážkou míru a vlastně ohrožují to řešení v podobě dvou států. Vážení poslanci, předsedala jsem 5. Eh, února zasedání kvartetu v Měchově. EU na tomto zasedání se snažila skutečně posílit postoj kvartetu a podařilo se nám přesvědčit partnery z OSN, USA a Ruska eh, pro ambiciozní harmonogram. Minulý týden vyslanci kvartetu se sešli v Bruselu pod vedením Helgy Schmidt, což je politická eh, ředitelka a náměstkyně EAS, EAS a e, e e eh, brzy se vyslanci také sejdou s izraelskými vyjednavači vůbec poprvé. Vyslanci nyní připravují eh, příští zasedání vrcholných představitelů, kde bude pan Ban Ki-moon, ministr zahraničí Lavrov, paní Clintonová a já. Ale pokud má být tedy řešení v podobě dvou států, musí být života schopné a proto je důležité, aby EU, jakožto největší přispěvatel eh, Palestině, se bude, aby se nadále angažovala v podpoře budování tohoto samostatného státu, a to jak politicky, tak finančně. V této věci už jsme schválili první balíček ve výši 100, 100 milionů eur. Prostředky na budování institucí byly navýšeny tak, aby palestinci měli větší eh, kapacitu při vytváření vlastního státu. To je skutečně klíčové pro zřízení budoucího palestinského státu a je to klíčové pro to řešení v podobě dvou států. Jak asi poslanci vědí, tak jsem dvakrát navštívila Gazu, jednala jsem se zástupci občanské společnosti a také jsem se setkala s mnoha dětmi. My navrhujeme podrobný balíček podpory, který se zaměří na infrastrukturu, vybavení a školení eh, na přechodu Karem Šelon. Je to velice důležité, aby se tak podpořil větší pohyb zboží, eh, vývozy, což přispěje k obnově hospodářství. Při obou návštěvách Gazy jsem řekla, že je třeba, aby lidé se snažili eh, podporovat hospodářství tak, aby vznikala nová pracovní místa a aby děti měly nějakou budoucnost. Také vyzývám eh, k mm, propuštění vojáka Šalída. 30 dubna se sejde výbor pod vedením eh, Norska a také se hovoří o dárcovské eh, konferenci, která bude v červnu. Eh, také víte, že 22. února bylo vlastně eh, jednání, kde se také řešily otázky Blízkého východu a také se řešily eh, ty aktuální změny v regionu. Ty diskuse zahrnovaly i bilaterální vztahy ohledně toho, jak je možné podpořit lepší spolupráci. Eh, hovořilo se o současném akčním plánu a o kontextu hledání řešení. Také vítám vůli Izraelců eh, setkat se zítra s eh, vyslanci kvartetu. Nicméně naléhavě vyzývám Izrael, aby se skutečně snažil přispět k řešení nějakými pozitivní kroky a aby eh, se zúčastnil přímých rozhovorů. Já si myslím, že to je v zájmu obou národů v této regionu a myslím si, že pan premiér Netanyahu v tom může se hrát zásadní úlohu vlastně v rozhýbání těch rozhovorů. Vážení poslanci, Eh, zde eh, ukončím své úvodní vystoupení, protože jsme zvědavá na vaše názory, ale myslím, že se všichni shodneme na tom, že chceme, aby konflikt definitivně skončil a aby tedy obě strany dospěly k řešení, což bude ve prospěch stability národa Izraele, národa Palestiny a mělo by to také přispět k udržitelnosti a bezpečnosti celého regionu. A já skutečně doufám, že k tomu dojde brzy. Thank you, Madam Ashton. Děkuji, paní Eštnová. A nyní za politické skupiny. Nejdříve pan eh, Salafranka za EPP. Děkuji, pane předsedající, vážená paní vysoká představitelko, eh, místo předsedkyně komise, dámy a pánové. Paní Eštonová, chci říci, že situace eh, na jihu Středomoří eh, trochu odvádí pozornost od mírového procesu a od konfliktu na Blízkém východě, který v podstatě trvá už 30 let. A zdá se, že nyní eh, to trochu ten vývoj stagnuje. Ta vaše návštěva samozřejmě byla poznamenána obecnou situací v tomto regionu a na základě té vaší návštěvy bych chtěl položit několik otázek, protože mě zajímá váš názor. Dnes dopoledne jsme diskutovali o problémech na Radě bezpečnosti, kde se nedaří dospět k doplňkové rezoluci tak, aby vznikla bezletová zóna v Libii. Já bych tedy rád, abyste vyhodnotila, do jaké míry by to přispělo k mírovému procesu, respektive jak přispívá k mírovému procesu veto, které se týkalo odsouzení ehm, kolonií na palestinském území. Do jaké míry tedy Rada bezpečnost ovlivňuje důvěryhodnost ehm, Obamovy vlády v této věci? Za druhé, jak se díváte na rozhodnutí palestinské samozprávy svolat prezidentské a parlamentní volby ještě nejpozději v prosinci? Palestinci s tím, že Hamas se odmítá těchto voleb účastnit. A dále, jak hodnotíte demisi palestinského vyjednavače po té, co se na Wikileaks objevily určité dokumenty? Jak se díváte na změnu ve vládě palestinské samosprávy a jak myslíte, že to tedy ovlivní jednání Palestiny a také izraelské strany? Děkuji, paní místopředsedkyně. Myslím, že máme tu modrou kartu pana Kalachyho, je to tak? Přijímáte, pane Salafranco, otázku? Paní Ashton, to byla otázka na paní Eštnovou, ale vy jste potom udělil uh, slovo zástupci politické skupiny. Já jsem reagoval po jejím vystoupení bezprostředně. Uh, Dám vám možnost eh, v eh, rámci Catch Je to v pořádku? Pane předsedající, podívejte se prosím také na tuto stranu sálu. Prosím. Není možné zachytit vaši pozornost. Modré karty jsou pouze pro poslance, nikoli pro zástupce komise. Ale dám vám slovo v rámci Catch the Eye. Další je paní de Kajzem na dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Paní Eštnova, hovořili jsme o tom eh, celý den. Mimořádná naděje, která se zdvihá po arabských revolucích, ukazuje, že demokracie je tužbou všech bez vyloučení. A právo na svobodný život je věcí, která by měla být obecně univerzálně uznávána. Platí to také pro Palestince. A v době, kdy mluvíme v pásmu Gazy, zejména mladí Palestince a jejich hodně, jsou bez jakékoliv budoucnosti, bez výhledu, bez možnosti vzdělání, bez svobody pohybu a často nemají nárok na zdravotní péči a na potravu. Je to nepřijatelné. My sdílíme tyto pocity a myslím, že jsou poměrně obecné. A kladu si otázku a nerozumím tomu. Nechápu logiku Evropské unie, pokud je o asociační dohodu. Vy jste o tom hovořila, já jsem si přečetl zápis o asociační dohodě a Evropská unie se postavila proti porušování lidských práv, abyste to zmínila my poskytujeme bez záruk a bez protihodnoty celou řadu pozitivních motivací v zemědělství, v oblasti životního prostředí, policie, soudní spolupráce, doprava, vesmírná spolupráce, navýšení vědecké spolupráce bez protihodnoty, bez protistrany. A vy jste vyzvala Izraelce k jednání kvartetu a oni nepřišli. Já znám, nakolik se snaží, vím, nakolik se snažíte a pozitivní motivace prostě nefunguje. Máme, chci se zeptat na to, máme dnes právo se vzdát tlaku, který není sankcí. Můžeme motivovat také ekonomicky a obchodně, když tolik lidských práv a tolik aspektů mezinárodního práva jsou trvalé porušována. Nemyslím si to. A navíc si myslím, že je to politická chyba ve světle arabských revolucí dnes. Děkuji paní Veronik de Kaiser za socialista demokraty a není paní Nates Oitobruck za liberály a demokraty. Pane předsedající, paní vysoká představitelko, jménem své skupiny chci říci, že maximálně souhlasíme s vaším úvodem a cíly, které jste předložila, týkající se snahy znovu vrátit život do zablokovaného mírového procesu. A já skutečně si myslím, že zablokovaný a musíme ho oživit, abychom zaznamenal i pokrok. Minulý týden Evropský parlament měl tu čest být osloven izraelským náměstkem ministr zahraničí, který předložil svou věc, pokud to mohu takto říci. Na jedné straně nás nabadal, abychom se nesoustředovali neustále na to, co se děje eh, v palestinských okupovaných územích, abychom se spíše přesměrovali na to, co můžeme udělat společně, jako Izrael a Evropská unie. A pro nás by bylo jednodušší toto činit, kdybychom měli skutečné informace o tom, že Izrael je připraven oživit mírový proces. Nemohu si pomoci, ale mám pocit, že Izrael je přesvědčen, že neklid v řadě arabských zemí mu dává větší prostor. Jako paní Dekazer se obávám, že toto může být zásadní chyb, politickou chybou. A naopak, Izrael by měl využít toho, co se dnes děje, aby urychlil proces a snažil se zakončit mírový proces co nejdříve. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Auken za zelené. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Děkuji také paní Eštonové za její úvod, ale jsem možná trochu zklamaná. Souhlasím s vámi v tom, že teď vlastně se jedná o historický, historický okamžik pro řešení vztahu Palestiny a Izraele. Ale proč jsme neslyšeli nic o uznání Palestiny? Připomínám, co se stalo v září. Už o těchto událostech hovoříme dlouho, víme, že to eh, trvá dlouho, ale je třeba, aby Evropská unie a její zástupci se skutečně snažili eh, nějak s tím pohnout kupředu. My jsme často eh, tedy hrdí, když se nám podaří něco prosadit. Teď vlastně máme zástupce v Radě bezpečnosti, ale co se děje, co se děje v praxi? My máme spoustu eh, usnesení, ale co potom v praxi, když vyjdeme z této místnosti? Ta praxi eh, je to trochu jinak. Ta situace je stále děsivá. Hovořila o tom i paní de Kaiser. Evropská unie do určité míry eh, tedy přistoupila na nějaké vztahy s Izraelem, kdy se snažíme zamezit konfliktům ale ty eh, izraelské osady se neustále rozšiřují. A co v Gaze? Nikdo nehovoří o situaci Gazy. Vy jste hovořila o tom přechodu ke Kršalem, ale tam je celá řada jiných problematických míst. A proč se o tom nemluví? my tam eh, vlastně posíláme mnoho peněz, pořád platíme, platíme a platíme, ale nakonec se nic neděje. K čemu ty peníze slouží, když se stále nedaří vytvořit eh, samostatný stát? Myslím, že to pak je nakonec všechno k ničemu. Evropská unie by v tomto historickém okamžiku skutečně eh, se měla pořádně pustit do práce a jasně si uvědomit, čeho chce dosáhnout. Měli bychom přejít od hezkých slov ke skutkům tak aby to všechno se také nějak projevilo v životě lidí, třeba i pak na severu Afriky. Musíme je podporovat. Ano, peníze jsou důležité, ale také je třeba řešit nějaké politické otázky. Děkuji. A následuje pan Stevenson za konzervativce a reformisty. Velice vám děkuji, pane předsedo Baronko Aštnová. Já jsem hluboce znepokojen vývojem situace v Iráku. Nedávné povstá, v povstání, kdy eh, se do ulic vydali mladí lidé, kteří nemají eh, práci, kteří eh, vidí nadále úpadek ekonomiky a sektářské zabíjení. Eh, povstání bylo potlačeno, 29 lidí bylo zabito, stovky byly zraněny a eh, nyní se zdá, že Ayed Alawi, jehož eh, strana minulý březen vyhrála volby, se stáhne z koalice, protože premiér Nuriel Maliki nesplnil mnohé ze slibů, které al dal v koaliční dohodě. Pokud k tomu dojde, tak budeme tam, odkud jsme vyšli. To znamená zase sektářská vláda, kterou podporuje Hakiman Muteral Sadra, Sadra eh, a v podstatě na pokyny Teheránu a budeme mít destabilizovanou situaci kdy ty strany, které vyhrály volby, už nebudou ve vládě. To jistě nemůže být přijatelné z hlediska budoucnosti Středního východu. Děkuji a Nyní pan Triandafilides, který bude hovořit za GUE 1,5 minuty. Děkuji, pane předsedo. Paní představitelko, já chci navázat na některé věci, které tady zazněly, pokud jde o události, které se odehrávají za našimi humny v arabském světě. Je tady Matemesi v eh, tady pojmy, protože na jedné straně eh, nemůžeme ignorovat eh, žádosti lidí a jejich volání po větších právech a spravedlnosti. Ale mohli bychom postupovat eh, správně. Správně. Ukázalo se to v případě Palestíny, třeba v případě takzvaného budování státnosti. V případě arabských nepokojů, tak v průběhu uplynulých několika let Evropa pomáhala eh, Abbasovi a Fajadovi k tomu, aby v budování těch příslušných institucí, tak aby pan Fajad eh, mohl eh, aby mohlo dojít k uznání nezávislého palestinského státu. A když k tomu dojde, tak já doufám, že na to Evropská unie kývne. Mohla by sehrát podobnou roli i ve vztahu k dalším zemím. Já si přeji a vyzývám Evropskou unii, aby hrála významnou roli při uzavírání dohod s těmi, kdo volají po změnách, aby jim pomáhala tam, kde je možné poskytnout ekonomickou a jinou pomoc, kde je možné vyměňovat si experty a vytvářet nějaké společné programy. Tímto způsobem Evropská unie splní cíle, které si vytyčila. Děkuji. A nasleduje pan Belder za EFD. Eh, Děkuji, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, chtěl bych se vrátit k dvěma otázkám a chci tomu zatleskat. Vy jste hovořil o přímých jednáních. Minulý týden jsem vedl rozhovory se zástupci izraelské vlády a zástupci Knesetu. A člověk musí věřit svým partnerům v jednání, ale dojde k přímým jednáním také s, palestinský, s palestinskou samozprávou já využiji veškerých demokratických prostředků, aby taková jednání proběhla, aby tato přímá jednání mezi oběma stranami byla možná, aby si obě strany sedly ke společnému stolu a vzhledem k povstání v arabském světě je to vhodná chvíle, abychom využili tohoto průlomu. To je jedna věc. Druhá věc, vy jste hovořila o Giladu Šalitovi, je vězněm již téměř pět let. A klademe si otázku, zda Evropa je znepokojena jeho osudem. Takže máte obavy, bude Evropa jednat, aby byl osobozen? Pan van der Step tu zřejmě není, takže přímo pan Petering má slovo. Prosím. Vysoká představitelko, dámy a pánové, arabský svět prochází význam, výraznou fundamentální změnou. Lidé chtějí demokracii, chtějí právní stát, tak jako my všichni. A z politického a morálního hlediska je naší povinností jim přijít na pomoc v tomto jejich úsilí. Já jsem byl minulý týden v Káhře, byl jsem na náměstí Tahir a setkal jsem se s množstvím mladých lidí, mezi nimiž převládal optimismus a naděje. Na mě to velice zapůsobilo. A v arabském světě jsou jiné země, které nyní mají příležitost se posunout směrem k demokracii je to příležitost i pro Izrael. Nechceme, aby Izrael byl jedinou demokracií spolu s Libanonem v celé oblasti. Je to také příležitost k nastolení míru i mezi Izraelem a Palestinou. Všechno, co stojí míru v cestě, by mělo být odstraněno, včetně například izraelských osad, které jsou vnímány palestinci jako provokace a rakety Hamázu jsou také provokací. Obě tyto tendence musí i hned ukončit. Potřebujeme mír, dva života schopné státy s bezpečnými hranicemi a e, dva národy, které budou schopni mírově soužít. Teď není čas váhat, teď e, není čas e, být zahleděni do sebe, musíme se otevřít a musíme ukázat naše státnické úsilí. Je nastal čas míru a demokracie v arabském světě. Děkuji a nyní pan Svoboda, prosím. Buďme upřímní. Nemůžeme hovořit o míru na Blízkém východě. Za těchto podmínek, za podmínky, kdy tam autoritářské režimy potlačují eh, své obyvatele, ale přitom mají pak to neutočení s Izraelem. Všechny tyto struktury se ale mohou zhroutit a stalo se tak. Já jsem rád, že se Izrael neangažoval v této nestabilitě, ale musíme se postarat o to, aby bylo dosaženo trvalého míru, aby mír eh, nebyl držen jen nějakými diktátory a musíme podpořit populace. Ty se musí stát hnací silou míru. A slyšeli jsme, že eh, nebudou palestincům brána žádná další území. Eh, dobrá, ale to je také trochu cynické, protože Eh, další rozvoj osad se musí úplně zastavit. A je škoda, že to američané vetovali. Ukazuje se tím, že tu není skutečný zájem o mírový proces. A když je řeč o volbách, volby je potřeba uznávat. Je to eh, určitý demokratický krok a je potřeba ho uznat. To neznamená, že musíme pak uznat jakékoliv kroky, které z nich vyplynou. Ale neopakujme ty minulé chyby. Nemůžeme rozhodovat Eh, kdo má vyhrát a kdo ne. Musíme uznat demokratický vývoj a doufám, že posílíte vaše úsilí o, o osvobození Gilata Šalida, aby mohl konečně se vrátit domů. Tento problém se musí konečně vyřešit, protože je to opravdu velký blok, je to něco, co brzdí další vývoj, je to překážka, kterou je potřeba odbourat postarejme se tedy o to, abychom měli konstruktivní a dobré mírové vyjednávání. Děkuji. A nyní pan Lambsdorff. Děkuji, pane předsedající. Myslím, že ten kontrast je zcela zjevný. Revoluce v arabských zemích všechny eh, fascinuje, snažíme se jim pomáhat. Hovořili jsme dnes o Libii, v minulých týdnech jsme hovořili o Egyptě, o Tunisku. A na, na straně druhé je zablokovaný mírový proces. Myslím, paní Eštonová, že v této souvislosti je třeba říci, že to je skutečně výkon, že jste přiměla kvartet, aby se trochu pohl ku předu. Tohle vaše úsilí určitě musíme ocenit. Vyslechla jste si mnohou kritiku z našich úst a proto je třeba vás také pochválit za to, co se vám podařilo. Nemyslím si, že se Izrael dívá skepticky na změny v arabském světě, ale nezapomínejme, že ten převrat ještě není u konce. Musím kolegům říci, že jestliže se ten proces spustil, tak musíme tu šanci využít. Musíme také zastavit eh, budování dalších eh, osad. Na tom se asi všichni shodneme. Ty změny v arabském světě jsou také eh, bojem proti vládě Hamásu a proto je třeba podpořit tento proces demokratizace i na západním břehu Jordánu. Děkuji. Děkuji a nyní paní Kil Nielsen má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedající. Vážená paní vysoká představitelko, já v Evropské unii zaznamenávám takovou zvláštní tendenci. Bez prohlášení, která kritizují Izrael za porušování lidských práv, členské státy a Evropská komise se neustále snaží posilovat politické a hospodářské vztahy s Izraelem, a to bez jakýchkoliv podmínek. 22. února EU v podstatě povýšila eh, dohodu o přidružení s Izraelem s tím, že přislíbila spolupráci formou dalších takzvaně technických dohod, jako je hospodářská soutěž, přístup k veřejným zakázkám, začlenění Izraele do evropského výzkumného prostoru a do některých agentur, jako je Europol, Evropská vesmírná agentura a tak dále. 31. ledna komise povolila předávání osobních údajů o občanech EU Izraeli, přičemž tato země je podezřelá, že použila pasy evropských občanů k spáchání eh, vražd v Dubaji v loňském roce. Izrael se účastní více než 800 projektů s univerzitami a evropskými podniky, dostane více než 500 milionů eur na dotacích v roce 2013. Mezi příjemci budou i výrobci eh, zbraní Israel Aerospace Industry, eh, která vlastně eh, vyrábí stíhačky, které se potom používají při útocích na pásmo Gaza. EU eh, e také mm, přivítala nová opatření pana Netanyahu pro západní břeh Jordánu a, a pásmo Gazy. Můžete prosím nám upřesnit, o jaká opatření se vlastně jedná, když řada eh, vlastně řidičů kamionů z pásma Gazy právě nyní eh, protestují proti uzavření jednoho hraničního přechodu a jak chce pan Netanyahu zastavit stále se zvyšující kolonizaci Gazy a západního břehu Jordánu. Děkuji paní Eštonová za to, že jste skutečně dala naději všem ženám, které včera v Palestině demonstrovali a mnoho očekávají od Evropské unie. Merci. Děkuji. Dalším řečníkem je pan L. Jarik. Děkuji, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, arabské revoluce navazují na aspiraci palestinského lidu. Ale je tu jeden rozdíl. Palestinci nebojují proti svým představitelům, ale proti vnější síle, která je ponižuje, okrádá, dominuje, ub- bere jim jejich půdu i domy, staví zeď a blokuje gázu a ponechává jeden milion z nich v uprchlických táborech. Paní vysoká představitelko, mně se líbila vaše vysvětlení, ale je třeba, aby Evropská unie byla tvrdší a aktivnější. Arabské národy se na nás dívají v Blízkém východě se vše mění a všechno se také musí změnit pro izraelské vedení, které by mělo respektovat univerzální hodnoty práva. Je třeba využít všech prostředků, které máte k dispozici, včetně spochybnění asociačních dohod. Souhlasím s vámi, pokud je o Gilada Šalida, ale co, jste, co chcete udělat, abyste přispěla k osvobození Salama Amuriho, Fran- Souza a Palestince, který je v izraelském vězení. Vyšlete důrazný politický signál, signál prvního významu, aby Evropská unie oficiálně uznala palestinský stát ve hranicích z roku 1967 s hlavním městem východním Jeruzalémem. Děkuji. Pan Provera je dalším řečníkem. Děkuji, milý pane předsedo. Evropská unie je hlavním podpůrcem palestinské samozprávy 50 milionů euro. A evropská úloha je přesto velmi marginální. Tato významná finanční pomoc nám dává dostatečnou váhu, abychom požadovali po samozprávě se vrátila ke, k jednacímu stolu. Pokud je uznání Palestiny, buďme jasní. Otázka mírového soužití s Izraelem se nevyřeší skrze jednoznačné uznání palestinského státu, který se jako takový sám nevyhlásil. Samozpráva se musí podílet na jednání, musí být aktivní, musí řešit spory, které jsou nedořešené. Mimo jiné, pokud jde o bezpečné hranice, postavení Jeruzaléma a statut uprchlíků. I dílčí dohoda by posíla umírněné strany z obou stranu stolu. A došlo by k marginalizaci. Děkuji, pane pro paní Doc. Děkuji. Pane předsedo, děkuji také vysoké představitelce. Vítr změn, který vane eh, středním východem slibuje demokratizace a žádný skutečný demokrat nemůže popřít, že eh, lidé v Egyptě, eh, v Tunisku a nyní v Libii si zaslouží opravdovou demokracii a nemohu než souhlasit, souhlasit s vysokou představitelkou, že tyto události spíš než destrukcí jsou něčím, co eh, vyžaduje změnu našeho zaměření na mírový proces. A z nedávné návštěvy eh, chápu eh, nervozitu izraelských lidí, kde se bojí, že politické vákum se znovu zaplní něčím jako Hamásem. Musíme v této situaci uvažovat o tom, jak nejlépe pomoci mírovému procesu i stabilitě regionu. Uznání potřeby Izraele mít určité bezpečí a dohody se sousedními zeměmi, to jsou důležité pilíře Musíme si také uvědomit, že politika sousedství selhala. Vynakládáme 1,5 miliard eur ročně na tuto politiku, takže musíme zhodnotit její přínosy pokud se zamyslíme nad Egyptem, kde deseti tisíc eh, lidí každoročně se ocitají na trhu práce bez jakékoliv šance ji získat, musíme si realisticky uvědomit, že mě dalších revolucí je již zase to. Děkuji. A následuje pan Milan Mon. Děkuji, pane předsedající. Jak řekl kvartet v Měchově, nám by se všem líbilo, kdyby v září 2011 skončily jednání mezi Izraelem a Palestinou a dospělo by se k řešení dvou států, které by žily v míru a bezpečí. Bohužel tato perspektiva není moc pravděpodobná. Zbývá jen, pár, zbývá jen pár měsíců a zdaleka se ještě nevyřešily všechny problémy. Paní Eh, Eštonová. Já mám pocit, že skutečně eh, se musíme bát, že bude stále složitější v Palestině najít umírněné vůdce, kteří budou mít dostatečnou politickou podporu pro uzavírání dohod. A to nebude vůbec jednoduché. Dále, pokud se bude pokračovat v budování osad, bude stále obtížnější vytvořit palestinský stát, který bude opravdu života schopný. Paní Eštonová, souhlasím s vámi v tom, že mírový proces by se neměl zdržet politickými změnami, které právě probíhají v tomto regionu. Pokud tyto změny povedou k demokratickým systémům, jak všichni doufáme, pak to klima v tomto regionu pro Izrael bude ještě méně příznivé a možná Izrael se ocitne v ještě větší izolaci ze strany některých sousedních arabských zemí. Na závěr chci říct, že všichni, včetně Izraele, musí najít co nejrychleji řešení. Proto si přeji, aby Evropská unie aktivně přispěla k obnovení mírového procesu v úzké koordinaci s USA a se zbytkem kvartetu. Doufám, že paní Eštonová, že se sejde na vrcholné úrovni, jak je uvedeno v Měchovské deklaraci z února. Můžete nám toto potvrdit? Děkuji. Děkuji. A následuje pan Derosa. Děkuji vám. Pane předsedo, stávající situace v regionu je plná jak rizika, tak naděje. Pro mě vznik demokratických hnutí mezi sousedy Izraele je důvodem k oslavě. Musíme odmítnout stereotypy, které považují za hrozbu. Já jsem vedl delegaci do Gazy a na západní břeh v minulém roce. A co, bylo, co dávalo nejvíc naději, byla ta eh, historie toho chlapečka, který si nosil své hračky každý den do školy, protože nevěděli, Boris, až přijde domů, jestli tam jeho rodina ještě bude. A všichni členové PLC, s nimi jsme se setkali Gaze i na západním břehu, chcejí, chtějí zajistit hranice na základě eh, té čáry příměří z roku 67 a chtějí, aby eh, byly zastaveny osady. Ale shledávají jako nepochopitelné, že pan Netanyahu odmítl výzvy všech spojenců Izraele, aby další budování osad zastavili. Ne, aby je zrušili, ale aby zastavili další výstavbu. Proto je potřeba eh, znovu obnovit a mít co nejsilnější vyjednávání směrem k zastavení dalších, eh, dalších osad. Zastavme je a pusme se znovu do vyjednávání. Musíme také podpořit úsilí prezidenta Abáse a premiéra Fajáda vést palestinský lid směrem k palestinskému státu. Nevíme, jaké budou dopady toho, když se tak nestane v brzké době. Děkuji a nyní pan Davies nemůže být větší přítel Izraele v Evropské unii než Německo. Takže je zajímavé, když eh, čteme, jak paní Merklová křičela na pana Netanyahu a když říkala, neudělali jste pro mír nic, něco mi ukažte. A má pravdu. Izrael eh, hraje o čas. Eh, líbí se mu mluvit, o, o, rokovat o rokování, protože čas jim umožňuje měnit situaci v terénu, aby bylo dvoustátní řešení o to těžší. Vy, paní představitelko, máte možnost eh, věc ovlivnit. Tady máme eh, zprávu z minulý týdne o asociační dohodě. Je to šest eh, stránek odsouzení porušování lidských práv, různých nelegálních kroků a porušování ze strany Izraele. A pak nakonec shrnutí, které říkáme, usilujeme o těsnější spolupráci s Izraelem. Co to má znamenat? Není pak překvapivé, že palestinci um, soudí, že Evropská unie má dvojí standard? vy tady máte vést nějaký dialog, ale Izrael se na nás dívá, myslí si, že jsme slabí, slabí, slabí. A zneužívají toho. Dokud se jim nepostavíme a neřekneme něco, na co nejsou zvyklí, tak se nic nezmění. A to slovo musí být ne. Thank you, Mr. Davis. Děkuji, pane Davisy. Další je pan Campbell Bannerman na minutu. Pane předsedající, Libyjci jsou terorizováni panem Kadáfím a bombardováni. A je třeba odložit eh, projekty pro Liby, které mají podpořit humanitární právo. To nefungovalo. Paní Ashton chce více zdrojů nad 3 miliardy euro, které má vnější služba dostat. Zdvojuje agenturu, která utrácí 43 milionů liber denně. Libyská krize prokázala, že je třeba mít letadlové lodi, které jsou schopny řešit tuto situaci. A vyzývám Davida Camerona, aby vyslal letadlovou loď Ark Royal a Harriery během krize ve Falklandských ostrovů paní baronka Tečrová využila sesterskou loď Invincible v tomto směru. Paní Preda je dalším řečníkem. Za prvé chci hovořit o pesimistech a skepticích, kteří tvrdí, že po vzpourách ve Středomoří přesvědčení, že mírový proces na Blízkém východu se stane vedlejší obětí tohoto, těchto revolucí. Mírový proces může být postaven na vedlejší kolej, přičemž je v současné době minimálně zablokován. A nedávné události ukazují, že potřebujeme významný pokrok, pokud je o mírový proces. Potřebujeme evropské vedení, aby se zajistilo, že zářivý termín v roce 2011 bude dodržen. A chci zde poděkovat paní vysoké představitelce za její nasazení a snahy v minulých měsících. Cílem dosáhnout eh, řešení dvou států a celkového mírového urovnání mezi Araby a Izraelem iniciativa konzultovat odděleně Izraelce a palestinské vyjednavače je prvním krokem, ale potřebujeme kroky další. Kontext v oblasti Sudomoří může dát nový impuls mírovému procesu, ale musíme být opatrní, aby tyto změny nevedly k revizi dříve dosažených dohod s Izraelem. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Sasoli. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, Sremoří vstoupilo naplno do světové politické agendy a Evropa se ukázala jako slabá. My jsme neinvestovali do politiky sousedství s Blízkým východem a Magrebem. Nemáme politiku svobodného obchodu, volného obchodu a politiku migrace. A to, k čemu dochází v severní Africe, se týká všech procesů v blízkém, na Blízkém východě. Mírový proces se zastavil. Evropa musí pomáhat eh, Izraelcům a Palestincům, aby byla obnovena jednání na základě sdílených návrhů radou a Evropským parlamentem. Někteří se domnívají, že by bylo třeba investovat do změn a sloučit eh, investice a mír v tomto regionu. Evropská unie musí vyvolat tlak na Izrael a zablokovat politiku rozšiřování kolonií osad. To je podmínka pro to, aby jednání byla obnovena. Cítíme vítr svobody, který věje ve všech těchto afrických zemích a může dojít k narušení touhy, ohrožení touhy palestinců a Izraelců, kteří doufají v mír v tomto regionu. Děkuji, paní de Sarnes. Jak všichni vidíme, situace na Blízkém východě se mění. Ta demokratická vlna zasahovala Magreby, Mašrek, eh, začala tedy v Egyptě. A Izrael a palestinští vůdci toto musí vidět jako šanci a ne jako riziko. Myslím, že toto demokratické vzepětí na hranicích Izraele a palestinských území může být příležitostí pro obě strany. Dnes Izraelci a Palestinci stojí před novou situací. Eh, svět kolem nich se mění a proto by se měli změnit i oni a e, Evropa tady by měla se je snažit přimět k dialogu, k zahájení opravdových jednání a k zahájení opravdového mírového procesu, který povede k trvalému řešení dvou států, které budou mírově existovat vedle sebe. Ale v tomto klíčovém okamžiku by bylo nepochopitelné a nevhodné, aby Evropská unie už neměla zvláštního vyslance pro Blízký východ. Paní vysoká představitelko, prosím, abyste nám vysvětlila tuto situaci a děkuji za to předem. Děkuji vám. A nyní pan Lišek, prosím. Děkuji, pane předsedající, vážená paní vysoká představitelko. Jakožto poslanec Evropského parlamentu jsem již v posledních měsících měl příležitost navštívit několik zemí tohoto regionu eh, Blízkého středního východu, mimo jiné Sýrii, palestinskou samozprávu, Izrael a podobně. A jeden z lídrů v tomto regionu mi řekl, že evropští představitelé by se měli snažit více zapojit. Pokud totiž tato jejich investice bude koronována úspěchem, pak by tento úspěch si zasloužil i eh, Nobelovu cenu míru. Takže vám tedy Předávám tento vzkaz paní Eštonová. Ale dnes tady v podstatě všichni říkají to tež. Evropská unie se musí více zapojit do mírového procesu na Blízkém východě. Například USA mají určité um, politické um, bariéry, ale my bychom si měli uvědomit, že bychom měli eh, se snažit eh, spolupracovat v tom i se spojenými státy, pokud jde o strategické vztahy USA a Izraele. Eh, paní vysoká představitelko, také byste měla využít všech příležitostí v Evropské unii. Například minulý týden proběhlo bezprecedentní jednání mezi polskou a izraelskou vládou v podobě mezivládních konzultací. Premiér Tusk a ministr Sikorsky byli v Izraeli a takovýchto příležitostí bychom měli využívat. Děkuji a nyní pan Pasku má slovo. Otázka středního východu, ať je jakkoliv, byla už jakkoliv komplikovaná, tak se zkomplikovala ještě více. přirozeným postojem bylo počkat, jak to dopadne. Na palestinské eh, straně je otázka, eh, kdo převáží na, tom, na ten jazyček vach. Eh, jestli Hamas a nebo Fatah. Kdy, při, jestli jedna, jedna převáží v druhé oblasti, v Gaze nebo v západním, na západním břehu. Mohlo by dojít k úplnému torpedování mírového procesu. Takže jsou dva přístupy. Jeden podporuje obnovení současných jednání prostřednictvím nových průlomových návrhů, anebo další zaujímat opět politiku eh, vyčkej a eh, jak, jak to dopadne. A eh, pokud jde o toto rozcestí, tak je potřeba ho překonat, jakkoliv iluzorní to může vypadat. Děkuji. A nyní paní Čanaku, půl minuty. Děkuji vám. Já souhlasím s tím, co řekla paní vysoká představitelka. Nyní je op- nastala opravdu vhodná doba, abychom znovu obnovili vyjednávání o míru na Středním východě. Nemůžeme přehlížet to, co se děje v severní Africe, ani situaci mezi Izraelem a Palestinou, že to je používáno jako alibi jak pro terorismus a, nebo k dalšímu napětí mezi muslimskými komunitami. Proto je třeba jednat, vy musíte jednat. Bude to také zkouška Evropy. Zda je Evropa schopna efektivně intervenovat a hrát tu roli, kterou dřív hrály Spojené státy, s těmi výsledky, které jsou nám dobře známy. Musíme také poskytnout ekonomickou pomoc, ale nesmí to být stejná pomoc jako v minulosti, musí být podmíněna. Je tu také otázka budování demokratických institucí. Bez toho by celá situace byla velmi obtížná. Takže musíme pr- pracovat se skupinou vyjednávačů kteří přispějí ke vzniku v skutku demokratického systému. To je, toto je zapotřebí. Čili úsilí eh, na základě toho, co jste řekla, pak by to mohlo být efektivní. A nyní paní Koláska Bobinská. Děkuji bardzo. Eh, vysoká paní komisař. Děkuji. Paní vysoká představitelko, milí kolegové. Slyšel jsem politiky Blízkovýchodu východu že Evropská unie je plácem, nikoli hráčem. A současně jsme také řekli, že Evropská unie má být eh, plácem a nejenom hráčem. Protože Evropská unie je jedinou součástí kvarteta, který budí důvěru všech. Eh, Rusko budí důvěru některých na Blízkém chodě. My jsme slyšeli, že nemáme společnou politiku, protože členské státy mají různý přístup ke stranám konfliktu a k řešení. A my máme neuvěřitelnou příležitost. Máme vnější službu a můžeme tedy vytvořit společnou politiku, pokud je o tento konflikt. Komise zveřejnila nový dokument týkající se podpory zemí oblasti Středomoří partnerství pro blaho. Vyzývám k tomu, abychom zkoumali blízkovýchodní politiku Evropské unie, politiku na východ od Evropy a abychom vyvodili závěry a vytvořili novou politiku vůči zemím Středomoří. Evropská unie podporovala instituce v Polsku a v deseti ostatních členských státech podporovala občanskou společnost na Blízkém východě. Využijeme těchto zkušeností, abychom vybudovali novou politiku. Paní Muscardini je další na řadě. Děkuji. Paní vysoká představitelko, mír potřebuje nasazení. Angažovanost všech současně. Vycházejme z uznání Izraele. To zatím není v některých zemích. A potom nad rámec míru je třeba, aby všechny země nabídly nezbytné minimální záruky, aby bylo možné vytvořit vztahy na základě vzájemné úcty. Obchodní politika. Dnes se stala novou formou zahraniční vnější politiky a to se neděje pouze na základě demokracie, také skrze obchodní dohody. Můžeme najít řešení Není myslitelné, aby Evropská unie, tak jak tomu bylo dosud, i nadále financovala projekty, kdy ani výsledky neodpovídají tomu, na co byly prostředky vymezeny. A tyto projekty neprosazují stabilitu a mír v regionu. Izrael nemůže být ponechán stranou. Palestinský lid má také právo na stát ale je třeba zasáhnout ekonomicky formou pozorovatelů, kteří budou sledovat využití podpory, kterou poskytujeme. Existuje tu nová situace v posledních měsících ve velké zeměpisné oblasti a vyžaduje, aby Evropa byla politicky iniciativnější a rozhodnější. Vyžaduje to vyšší zapojení mládeže ti budou moci přispět k vytváření bezpečné demokratické společnosti, kterou jsme zatím nebyli schopni poskytnout mladým generacím. Děkuji. A nyní Catch the Eye. A jak jsem slíbil, dám slovo panu Alachimu. Je to jenom otázku na paní Eštnovou. Slyšel jsem vaše prohlášení a mám dvě otázky související s vaším hodnocením dopadu na Blízký východ to, co se děje v severní Africe nyní. Nemyslíte si, že máme nové příležitosti? Globální platforma pro lidská práva je nyní na mnohem vyšší úrovni a míra tolerantnosti pro porušování mezinárodního práva a lidských práv, jako v pásmu Gazy a v osadách, je mnohem nižší. A za druhé, nemyslíte si, že psychologie obléhané pevnosti Izraele má nyní mnohem menší oprávnění, protože hrozba demok- režimů, které se stávají demokratickým, je mnohem menší. A také proto, že demokracie mezi sebou nebojují. A to vše přispívá velmi silně k uvolnění napětí na Blízkém východě. Děkuji. Vidím, že pan Tenok se hlásí. Ano, děkuji. Já jsem chtěl hovořit v rámci Catch DI. Nebyla to další otázka, ale v rámci Catch Mám tedy svou minutu. Dobře, dobře, jenom mě to trochu zmátlo. Takže Evropská unie je součástí kvartetu, ale tady v mírovém procesu mezi Izraelci a Palestinci nedošlo k velkému pokroku, takže ten blok bude, eh, může dál eh, pokračovat, dokud bude nejistota v arabském světě. A z izraelského hlediska, já jsem místo předseda Evropských přátel Izraele, ta nepředvídatelná situace v Egyptě odvrací pozornost od mírového procesu. Já vítám závazek egyptské vojenské vlády splnit uh, tu mírovou dohodu s Izraelem z roku 79, pokud tam nepřeváží muslimské bratrstvo. Ale budoucí pomoc Evropské unie Egyptu musí být podmíněna respektováním mírové smlouvy s Izraelem, protože uh, Eh, potenciální budouc, dokud bude část palestinského státu ovládána Hamásem, tak to je největší překážka míru. Irán také představu, představuje existenční ohrožení Izraele a mír v regionu nebude možný, dokud Teherán bude nadále financovat fanatiky Hezbaláhu v Libanonu. Takže já chápu eh, nedávné znepokojení Izraele týkající se průniku dvou iránských lodí do Suezského kanálu na cestě do Syrie, což je poprvé eh, od roku 79, kdy k něčemu takovému došlo. Eh, přibližování Egyptu a Teheránu, to je velmi znepokojové. Proto chci popřát vysoké představitelce hodně úspěchu na tomto nebezpečném diplomatickém minovém poli, které před ní je. Děkuji. Pan poslanec Paška. Děkuji za slovo, vážený pan předsedající. Děkuji. Mírový proces na Blízkém východě nyní prochází zatěžkávací zkouškou. Arabský svět se mění a málo kdo dokáže odhadnout, jaké vlády či režimy eh, se dostanou k moci v arabských zemích. A situace je o to složitější, že izraelská administrativa v poslední době opět provokovala arabský svět stavbou nových osad na palestinských územích. V takové době myslím, zůstává jediná možnost. Silné angažmá ze všech stran. Musíme přesvědčit našich, naše izraelské přátele, aby se zřekli jakýchkoliv aktivit, které by mohly vyvolat zbytečný hněv arabských obyvatel ale zároveň eh, se musíme citlivě snažit a angažovat se v arabském světě, zejména v těch zemích, kde se rozhoduje o další směřování, abychom podpořili demokratické a slušné síly, které jsou schopny řešit spory míru milovně, bez předsudků a nenávisti cesta eh, k posílení míru na Blízkém východě nebude snadná, ale doufám, že izraelská vláda si teď uvědomuje, že se jí skytá jedna z posledních příležitostí na mírové pragmatické vyřešení vztahu s Palestinou. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A poslední v tomto kole bude pan Svoboda. Eh, ich mache es ganz kurz, nur weil Herr Tenok angesprochen hat, die... Stručně jen chci zareagovat na to, co řekl pan Tanok Suezkému kanálu. Je to otázka na e, baronku Aštnovou. Říkal jsem si, jestli toto vůbec bylo v souladu s mezinárodním právem. Byla to jediná možnost Egypta, ať už to chtěli nebo ne, to je jiná možnost. Měli, byla to jejich jediná možnost nebo mohli udělat něco jiného? Děkuji. Myslím, že Paní Štnová si zaznamenala všechny otázky a nyní dostane čas k jejich zodpovězení. Děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím se vyjádřit k co nejvíce dotazům, které jsem tu identifikovala, ale jako vždycky, když hovoříme o blízkovýchodním mírovém procesu, tak je tu pocit naléhavosti a silné eh, tužby této sněmovny o pokrok. A Dovolte mi ujistit vás, že toto se eh, promítá eh, ještě tisíckrát znásobeno do mé vlastní práce. Já si rozhodně přeji, abychom už nikdy neslyšeli to, že jsme pouze plátcem a nikoliv hráčem. Protože to už jsem slyšela tolikrát. To je eh, trošku výsměch skutečné roli Evropské unie, ale do jisté míry to zrcadlí to, jak jsme byli historicky vnímáni. A v průběhu letošního roku se snažím to změnit nejenom, a to nejenom přímo v terénu. Chci začít od pana Salafranky, který mi položil některé velmi specifické dotazy. Otázka veto v Radě bezpečnosti ze strany Spojených států, tě, této hlasování 14 1, eh, týkající se osad, ohledně tedy návrhu usnesení eh, ze strany Libanonu. A jak víte, vyvolalo to eh, velký, velkou, velký šum a velkou bouři v tom systému. Já jsem v průběhu toho těch posledních dnů jednávání hovořila s Palestinci a víte, že evropské země, které eh, jsou v Radě bezpečnosti, hlasovaly proti americké pozici, to znamená podporovali tu rezoluci. A náš postoj je zcela jasný. Všichni jsme zajedno v tom, že považujeme osady za v rozporu s mezinárodním právem a z dlouhod- nejsou v dlouhodobém zájmu nikoho a nakonec bude nutno je nějak vyřešit při stanovování hranic, přičemž my se kloníme k hranicím z roku 67, samozřejmě s určitou výměnou území, což se, na čem se musí domluvit samotné strany a nemůžeme jim to vnutit my, ale musí to vzít potaz realitu v terénu to, kde lidé žijí. Já myslím, že to nemělo dlouhodobý vztah na vztahy se Spojenými státy, protože Spojené státy se usilovně snažili svůj postoj vysvětlit a já to nebudu dělat za ně. Snaží se dál spolupracovat s Palestinci. A Palestinci to pochopili, pochopili tu pozici, v níž se eh, Amerika nachází. Takže je tady ještě mnoho práce, kterou zbývá odvést. A já nebudu předstírat, že to nebyl, nebyla, eh, nebylo nelehké období. Eh, další otázka se týkala palestinských voleb, v nich se Hamas odmítl účastnit. Eh, premiér Fayad se zabývá možností určitého smíření. Uvidíme, já s ním budu v brzké době eh, mluvit o tomto i o dalších otázkách. Nevím, jestli k volbám dojde, to si musí rozhodnout sami. Vím, že uvažují o nejlepším postupu. A také jste se ptali na ty úniky ze palestinské strany a víte, že pan Arkad, který byl eh, šéfem vyjednávacího týmu, se přesouvá do nové pozice poradce Abasa, údajně to bylo od něj a on za to tady má zodpovědnost. Mělo to dvě dopady. Jednak velké obavy ohledně toho, co se děje, protože když se snažíte sestavit nějakou vyjednávací pozici, tak se toho řekne hodně. A eh, hodně z nich se nedostane do toho konečného dokumentu ale hodně lidí pak o těch postojích přemýšlí. Takže ano, hodně obav, hodně znepokojení eh, v západním břehu i jinde. Zajímavé je to, že byla stejně silná opačná reakce izraelského eh, tisku, když viděli něco, co považovali za palestinský postoj, tak si říkali, proč tedy s nimi nejednáme. Mělo to tudíž velmi zajímavý dopad, že to rozproudilo určitou diskuzi. A e, já nepodporuji to, aby, se, mm, aby v nějaké informace unikaly, protože z dlouhodobého hlediska je to spíše kontraproduktivní. Ale e, pokud jde o tuto diskuzi o dohodě o přidružení, abychom to e, jednou proždy s touto debatou skoncovali, pokud jde o pokrok, pokrok, pokud jde o asociační dohodu, tak ten je podmíněn mírovým procesem blízkovýchodním. To, co se tam eh, psalo, to je určitá aspirace mít silnější vztahy. My totiž věříme v eh, řešení dvou států, věříme i v budoucnost Izraele, chceme a přejeme si silný politicky i ekonomicky silný Izrael a zároveň stejně tak silný palestinský stát. Ale nemůžeme pokročit, dokud neuvidíme nějaký pokrok v blízkovýchodním mírovém, mírovém procesu. Souhlasím s tím, že je důležité, abychom zrychlili. To je něco, co eh, říkám již dlouho, jak Izraeli, tak palestinským orgánům, že se musíme dát do chodu. Eh, a vyžadují si to i ty změny. Dochází k regionální změně a ta, si po nás, ta po nás žádá, abychom uznali. Egypt, já myslím, že Egypt nechce vytvářet žádné vojenské problémy, ale demokratický Egypt je e, e, se bude jistě chtít znovu, e, budu znovu zhodnotit ten problém, který má takřka na svém Prahu. A já myslím, že je v zájmu jak Izraele, tak i Palestiny najít nějaké řeči, řešení teď. To by měla být velmi významná součást trvalého řešení. A to je něco, co říkám všem našim partnerům, včetně všech ve kvartetu. Pane Balder, přímá jednání jsou důležitá, ale musíme eh, zajistit, aby postoje jednotlivých stran byly důvěryhodné. A to eh, i vzájemně aby bylo jasné, že palestinci půjdou k vyjednávacímu stolu s podporou arabské ligy. Hovořím o tom v Káhyře samému jsou, který povede teď eh, arabskou ligu, protože je v Egyptě eh, prezidentským kandidátem, ale takže měl by tedy, ale je to významné jak pro ně, tak pro Izrael, tak i pro bezpečnost obou stran. Musíme um, mít jistotu, že pokrok bude spojen s jistotou, že eh, s tím budou všichni obyvatelé i politici. Pane Lamstor, já myslím, že kvartet je důležitý nástroj, důležitý prostředek, ale není to eh, něco samo o sobě, není to to jediné. Já myslím, že jsme sehráli důležitou roli eh, v uplynulých týdnech a měsících při udržování tempa, ale musíme toto tempo ještě zrychlit a musíme se setkat dále s kvartetem, využít těchto příležitostí, když vyslanci přišli do Evropy, tak já jsem s nimi hovořila o, o svém názoru na, možnost, na různé možnosti a snažila se mě eh, přesvědčit o potřebě eh, setkávání mezi, mezi Palestinci a Izraeli. Oni jsou často velmi znervóznělí z toho, co se děje. Takže mě, mě je jedno, kde to bude. Klidně v Izraeli nebo kdekoliv jinde. Ale důležité je, aby bylo nějaké jednání, aby se vyjednavači setkali a abychom se mohli eh, podívat na pozice v novém světle. To je to jediné, o co mi jde. Když jsem mluvila o eh, Gaze a Karem Shalom, tak já jsem se nesnažila říkat, že to je jenom jediný přechod. Odvedli jsme hodně práce eh, v s ohledem na celou infrastrukturu a všechny přechody, ale když jsem byla v Gaze, setkala jsem se také s podnikateli a také jsem hovořila s mladými lidmi, byla jsem v letních školách a zdálo se mi, že jedna z nejdůležitějších otázek pro gazu je rozjet také ekonomiku. A to co nejrychleji. Já respektuji to a hovořím s generálem, který zodpovídá, izraelským generálem, který ho zodpovídá za to otevření a zdá se mi, že tam došlo k určitému pohybu. Ano, to, z toho to oceňuji, ale musíme zajistit, aby zejména vývoz byl možný, což je klíčové pro ekonomiku protože moci tam jenom něco přivážet, když nemáte žádnou ekonomiku, to zase tak užitečné není. A Karem Šalom, to byl přesně případ, kde se zdálo, že můžeme dosáhnout tří věcí. Za prvé, můžeme eh, eh, tam eh, dát do provozu infrastrukturu, která bude používaná zařízení, které nám umožní rychlejší skenování zboží a konečně, že můžeme vyškolit eh, Palestince jako součást naší mise, mise 5,3 milionu. Eh, to je to, co to bude stát. A proč na tom tak záleží? Protože já bych chtěla pro Gazu daleko širší řešení ale je důležité, abychom poskytli naší podporu, aby se věci mohly eh, odhrávat rychle, aby se situace rychle zlepšila. Takže to je ten můj referenční bod, když uvažuji o eh, Karem Šalomu. Ale chápu, že jsou jiné přechody, ale tohle je možnost nějak konkrétně něco udělat, konkrétně přispět. Nijak to nemění základní premisu, na kterou jsem poukázala, že přechody se musí otevřít, lidé se musí pohybovat svobodně, musí k tomu dojít co nejrychleji. Pro pana Kembla Balanena, mě nevadí, že na mě útočíte, ale ujasněme to. Většina těch peněz, které jste popisoval, se používá vlastně mimo, ne v té mé službě, za účelem budování demokracií, podpora lidských práv, nástroje stability, dalšího rozvoje a podobně. Já vím, že vy a někteří další poslanci vaší frakce a asi i všichni v v tomto parlamentu na 100% podporují. Podporovali jsme lidi v Egyptě, v Tunisku, v Libii právě těmito penězmi a je třeba to tak dělat všude ve světě. Rozpočet EAAS je 460 milionů euro. Z toho se financuje 135 delegací, eh, vlastně zaměstnance na centrále a všechno, co děláme ve světě. Je to více než 50%, eh, méně než 50% rozpočtu Ministerstva zahraničí Spojeného království. Prosím, neobvěňujte mě, že tady mám prostě miliardy a miliardy eur, které nějak vyhazuji eh, oknem. Tak tomu opravdu není. Já prostě funguji v rámci toho přičleněného rozpočtu a snažím se ty peníze vynakládat co možná nejlépe v, záj, v zájmu těch myšlenek, ve které věřím a ve které snad věříme všichni. A pak už je třeba, aby ti druzí také se snažili dosáhnout cílů. Eh, dále otázka změny na Blízkém východě. Ano, svět, situace se tam skutečně mění. A teď je tedy třeba zabývat se potenciálem tohoto regionu, ať už je to třeba v Libanonu, nebo možností tam, ať už je to z hlediska eh, blízkovýchodního mírového procesu, z hlediska toho, co se děje v Egyptě. Já samozřejmě eh, to řeším i v eh, rozhovorech s ministrem zahraničí, kde o tom hovoříme často, takže skutečně to je okamžik, kdy můžeme dosáhnout nějakých změn. Pokud jde o ty vztahy, eh, které máme, já velice tvrdě pracuji na vztazích s Izraelem a s Palestinou. Hovořím s mnoha lidmi, hovořím s vrcholnými představiteli obou stran, a to i soukromně po mnoho hodin a velice tyto konverzace respektuji, ale musím říci, že evropské názory jsou respektovány v, obě, v obou zemích a já doufám, že to tak zůstane, protože tady se jedná o řešení v podobě dvou států. Ano, řeknou mi, i to, co se jim nelíbí a já jsem ráda, že to tak dělají, ale oni respektují ten náš postoj a to, co se snažíme dělat. My nemáme okrajovou úlohu, ale realistickou úlohu. Ta úloha, kterou tam sehráváme, je úloha, kterou já se snažím využít co možná nejlépe. Nemůžu udělat to, co nedokážou ani jiní já nemám žádné nadpřirozené schopnosti, ale můžeme se snažit využít vlastně tu svou hospodářskou a politickou sílu eh, v tom dobrém slova smyslu, abychom podpořili další rozvoj tohoto procesu a já skutečně eh, se tomu velice věnuji. Paní Dodds eh, hovořila o politice sousedství, o tom, že selhala. Ne, ale určitě by mohla fungovat lépe. Před další dobou, když se revidovala tato politika, Ehm, nebo se řeklo, že se musí revidovat tato politika, už jsme na tom začali pracovat a teď se ukazuje, že to je opravdu nutné. Musíme si vyjasnit, co opravdu chceme dosáhnout, musíme být flexibilní a uvědomit si, že v různých zemích potřebujeme opravdu odlišný přístup, který skutečně bude mít smysl pro ty lidi přímo v té dané zemi, který vyhoví těm jejich tužbám, jejich přáním. Pokud jde o zvláštního vyslance, bude to vlastně náměstek generálního tajemníka. V podstatě jsme takto povýšili tu funkci, protože je to samozřejmě velice důležitá funkce. Až tedy Helga Schmidt ukončí tuto práci, tak eh, uvidíme, jak budeme postupovat v budoucnosti, tak abychom byli skutečně v tom regionu řádně zastoupeni. A konečně pan Svoboda se ptal na iránské lodě. Eh, vím, že byla vlastně výcviková mise, eh, která se týká boje s piráctvím mm, při pobřeží Somálska a bylo tedy eh, dáno svolení, aby se postupovalo takto. To jsou aspoň poslední informace, které mám. Takže toto byla taková výcviková mise a já si myslím, že tedy nebyl žádný důvod jim znemožnit přístup. Vážení poslanci, děkuji vám mnohokrát za tuto rozpravu a doufám, že ve své odpovědi jsem pokryla maximum vašich dotazů. Děkuji, děkujeme vám mnohokrát, paní Eštonová, protože to byl pro vás náročný den. Skutečně jste tady odvedla dnes tvrdou práci v parlamentu. Děkuji, že jste byla s námi a že jste nám tedy poskytla vynikající podrobné odpovědi. Vážení kolegové, rozprava je tímto ukončena. Sejdeme se znovu zítra ve čtvrtek 10. března v 9 hodin ráno. Eh, kdy bude první zasedání a potom druhé zasedání od 3 do 5. Program byl zveřejněn a najdete ho na našich internetových stránkách. Dnešní zasedání je ukončeno.